So, ladies and gentlemen. Uh, Dámy a pánové, když eh, dovolíte, zahájíme schůzi. Vítejte na zasedání výboru SEDE 30. E, května. Paní Fotiga mě poprosila, abych ji pro tuto schůzi nahradil vzhledem k jejím povinnostem v domácím členském státě. A proto je mi velkou ctí zahájit dnešní schůzi. Eh, nejprve tedy přijetí návrhu pořadu jednání. Jsou nějaké komentáře? Nejsou, tím pádem to je přijato. Tlumočení máte k dispozici, sdělení předsedy žádná nejsou. Aha, ještě zápisy. Ty jste si jistě velmi pečlivě přečetli. Jsou nějaké poznámky? Nejsou. Tím pádem i zápisy jsou přijaty. Omlouvám se za přeskočení bodu na pořadu jednání. Rád bych srdečně přivítal eh, kontraadmirála Valdemara Gluška, zástupce generálního ředitele vojenského štábu EU a s ním je tady brigádní generál Iniji Roria, který zodpovídá za logistiku vojenského štábu. Náš parlament, zejména náš podvýbor, byl často kritizován eh, za to, eh, že udržitelnost poradenských misí a vojenského eh, výcviku společné bezpečnostní a obrané politiky trpí nedostatkem vybavení toho nejzákladnějšího, které má doplňovat výcvik a zlepšovat schopnost daných členských států samostatně zpravovat možné krize. A proto o tom dnes budeme hovořit. Parlament se tak snaží být nápomocen v tom, aby, řekněme, podpořil principiálně i rozpočtově to vaše snahy. Děkujeme, že jste k nám přišli, pánové. Je škoda, že kolegů je tady tak málo, ovšem bohužel v Belgii je generální stávka. Já jsem právě přijel z letiště a spousta kolegů je tam zaseknutá, protože letiště je zablokováno, dálnice je zablokována do Bruselu a mě trvalo téměř dvě hodiny, než jsem se sem dostal, takže kolegové sem asi budou přicházet v následujících minutách. Bohužel iniciativa tvorby kapacit pro eh, další rozvoj eh, bezpečnosti CBCT se zdá být i v patové situaci vzhledem k eh, meziinstitucionálním obtížím s nalezením možné dohody v otázkách zatím nedořešených, zejména co se týká právního základu, o tom už mluvíme celá léta. Jde o právní základ, který bude v tomto případě použit. A pak jde samozřejmě také o peníze. Takže dokud se tyto věci nevyřeší, dokud nebude přijat legislativní návrh CBST, tak eh, mechanismus eh, informačního střediska se zdá být velice zajímavou alternativou, protože může koordinovat eh, dodávky vojenského materiálu, související služby a transferové služby, které slouží na podporu vojenských aktérů v partnerských státech. Pane kontraadmirále, eh, evropští vojenští zaměstnanci v nedávné době odsouhlasili koncept mechanismu informačního střediska, vysvětlili jeho fungování a procedury a my se těšíme na to, že nás budete informovat o tom, jak mechanismus informačního střediska bude fungovat v praxi. Díky ještě jednou, že jste přišel ještě jednou prosím o pochopení, že eh, tady kolegů není mnoho v místnosti, ale jak jsem říkal, myslím si, že dora, dorazí průběžně. Jsme velice rádi, že jste tu. Konec konců toto téma je něco, čím se zabýváme už celé roky a jsme vám velice vděční, že jste mezi nás přišel. Těšíme se, že nám řeknete, zda může být mechanismus informačního střediska vhodným řešením nebo nikoliv. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. V rámci zhruba deseti minut bych vás rád informoval o mechanismu informačního střediska, který byl vyvinut vojenským štábem EU. A zde vidíte obsah mé prezentace. Začal bych všeobecnými informacemi, co to tedy je, MIS, prvotní výsledky a potom bychom přešli k samotné podstatě tohoto konceptu v té druhé části prezentace. A potom samozřejmě rád odpovím vaše otázky, jak tady zaznělo. Je tady se mnou brigální generál Ria, který je ředitelem, ředitelem pro logistiku Eh, přičemž tedy tento koncept byl vyvinut v rámci tohoto ředitelství na základě zkušeností z terénu. Takže obecně vzato v lednu 2013 EUMS, eh, e to znamená vojenský štáb EU, eh, dostal úkol aktivovat takovýto mechanismus na podporu rychlého nasazení v rámci ECOWAS, to znamená spolupráce se státy západní Afriky, a AFISMA, to znamená, eh, to jsou složky, které byly dedikovány pro krizovou situaci v Mali a s malijskou armádou. Ta myšlenka pochází od eh, implementovaných řešení a zkušeností, které máme v kontextu trvalejších řešení v podobných situacích. To znamená něco naléhavého, něco, co si vyžaduje koordinaci a účastníci daného podniku to tak chápou. Potřeba koordinovanější reakce Evropské unie v dobách krize se už nějakou dobu diskutuje. Na začátku roku 2015 ředitelství pro logistiku dostalo úkol tento koncept dále rozvíjet Přičemž předpokladem pro tento koncept eh, je toto. Jednak vyjednávat naléhavé vojenské požadavky vyjádřené partnerskými státy nebo organizacemi, koordinovat reakce z hlediska možného dárcovství, využívat vojenský štáb EU a jeho znalosti a dovednosti a pak něco, co třeba není asi trvalé řešení, ale je to z organizačního hlediska jaksi nezaloženo na trvalém dedikování personálu pro eh, danou akci. A to je to, že tento mechanismus je aktivován pouze případ od případu, když je to zapotřebí. Nakonec ten koncept, tak jak řekl pan předseda, byl schválen 8. února 2016. Teď se dostávám k těm všeobecným informacím. EUMS, eh, e a tedy i informační eh, rada, byla založena 1. Eh, ledna 2013 a po dobu aktivace jsme zaznamenali 14 žádostí, pardon, 19 žádostí a 14 nabídek. Byly to nabídky například zbraní, munice, vozidel a jednotlivého vybavení. To jsou členské státy, které v podstatě nabízejí třeba letecké hodiny ECOWASu pro dodávky, vybavení, ať už pro výcvikové mise v Mali třeba nebo pro malijskou armádu. Ovšem eh, některé ty žádosti o vybavení nemohly být bohužel splněny. Jednalo se například o nabídky, které byly později staženy a nebo byly financovány jinými kanály nebo jinými způsoby. Kromě eh, včasných eh, nabídek prostřednictvím tzv. clearinghouse sell se využívaly také eh, prostředky, které pocházely z bilaterálních dohod jednotlivých členských států. Kromě toho, ředitelství pro logistiku je v úzkém kontaktu s Evropským koordinačním centrem a s velitelstvím pro leteckou dopravu v Evropě, co se týkalo optimalizace využití prostředků leteckých a leteckých hodin co nejlepším možným způsobem. Informační eh, systém, informační středisko eh, zatím generuje velice dobré zkušenosti a pomáhá nám chápat, jak Evropská unie může pomoci při koordinaci včasného dárcovství prostředku. Byť eh, Toto středisko nemá vlastní rozpočet ani vlastní prostředky, co se týká zejména e, vybavení. Je tak v rukou členských států a jiných ochotných účastníků. E, tady na tomto snímku vidíte některé příklady vybavení, e, které bylo darováno v rámci aktivace informačního střediska. Tím se dostávám k tomu konceptu samotnému. Ten eh, koncept eh, v podstatě popisuje informační středisko jako něco, co se aktivuje v rámci vojenského štábu EU na podporu výcviku nebo jiné vnější činnosti. Principy a metody popsané v celé koncepci v podstatě specifikují, jakým způsobem by tento mechanismus mohl fungovat při nasazení v rámci jiné součásti, ať už SVČ nebo jiné organizace. Tento mechanismus popsaný v té koncepci se omezuje na procesy, to znamená na základě naléhavé žádosti která je splněna buď dárcovstvím, anebo zvýšenou spoluprací, koherencí a vyloučením duplicit. Položky žádostí mohou zahrnovat materiál, služby, dopravu a nebo jiné personální nebo materiální požadavky. Co se týká rámce pro informační středisko, tak MIS je navrženo tak, aby doplňovalo vnější činnost EU takovými prostředky na podporu organizací a třetích států eh, v rámci řešení naléhavých vojenských potřeb a to co nejefektivněji. Ehm, informační středisko je otevřeno všem dárcům a možní účastníci v rámci tohoto mechanismu mohou být členské státy EU, SVČ, Evropská komise, třetí státy, mezinárodní organizace jako třeba OSN nebo Africká unie nebo NATO, a nebo vládní a nebo nevládní organizace. Všichni účastníci tohoto mechanismu aplikují, používají mechanismy stanovené v koncepci. Informační středisko jako takové bude jednotný kontaktní bod pro e, Evropskou unii pro všechny účastníky. Přičemž Clearinghouse Cell bude v kontaktu se všemi účastníky, bude jim nabízet dodatečné informace, možnosti koordinace, prioritizace při provádění toho mechanismu informačního střediska a bude si zachovávat situační know-how tím, že bude neustále poskytovat informace všem zapojeným stranám. Dárci e, jsou v podstatě dobrovolní a e, ty definitivní transfery jsou v podstatě závislé na dopravě, což zahrnuje velice složité věci, jako třeba dopravu ze strany třetího státu, dovozní licence, skladování vojenského materiálu a tak dále. To vše je v rukou dárců a příjemců. Co se týká velitelské struktury tohoto střediska, eh, v podstatě rozhodnutí o zřízení a zrušení tohoto mechanismu je v rukou vysoké představitelky EU. Co se týká dalšího směrování tohoto mechanismu, pak e, vysokou představitelku informuje generální ředitel DG EUMS, stejně jako vojenský výbor EU. Co se týká financování, pro tuto činnost nepotřebujeme dodatečné prostředky. Co se týká materiálního a personálního vybavení. Zde jsme odkázáni na e, zdroje, které jsou k dispozici v rámci vojenského štábu EU. Samozřejmě to odvisí od e, rozsahu té koordinační činnosti. Ale zatím nehovoříme o žádném dodatečném personálu. Teď tedy schrnutí. V zásadě tady na tom snímku vidíte takové stručné, e, takový stručný přehled mechanismů pro eh, MIFs. Rozhodnutí o, o zřízení nebo zrušení eh, clearinghouse cell, tedy buňky toho informačního mechanismu, jak jsem říkal, to je v rukou vysoké představitelky. Jinak ovšem eh, ta clearinghouse cell není součástí vykonání te, toho dárcovství. My jsme pouze koordinační složkou celého mechanismu. Závislosti na tom, co se dává a komu, pak šéf mise nebo šéf delegace nebo velitel dané vojenské složky pak přebírá řídící role. Kromě toho, eh, ten koncept eh, mechanismu informačního střediska nevyřeší problémy, které máme sám o sobě, ale může být součástí řešení. Byť je nutno dodat, že k žádnému výraznému zlepšení nedojde, pokud nás nebudou podporovat členské státy a nebudou s námi sdílet informace a nebudou ochotny darovat materiál e, příjemcům. Děkuji vám za pozornost a pakliže máte nějaké dotazy, rád vám na ně odpovím. Děkuji. A pane admirále, jak znám parlament, jistě se dají čekat otázky, takže otvírám diskuze. Please. E, panie admirale, to jeżeli można, bo to co... Váž, vážený. Já já bych se chtěl zeptat, vážený pan admirále, že tady ten proces u mě tedy vzbuzuje mnoho otázek. Jak jsem pochopil, tak celý systém je založený v podstatě na dobrovolné eh, nabídce jednotlivých členských států. Jak tedy hodnotíte disponibilitu a ochotu jednotlivých členských států delegovat nebo posílat eh, ty, to, ty hmotné předměty nebo lidské zdroje k těmto účelům? To je moje první otázka. Za, druha, za druhé, eh, konflikty se stále mění, stále se zvyšuje jejich počet, takže zvyšují se určitě i potřeby, jak se toto bude řešit. A za třetí, jsme zde svědky zahájení prací na mm, novém rozpočtu, který to samozřejmě, který bude platit na následujících sedm let. A v parlamentu se klademe otázku, zda bychom neměli eh, založit nějakou specifickou položku zaměřenou právě na obranu. Nyní je situace jiná. A právě, jak jste řekl, vycházíme tedy z, na dobrovolnictví jednotlivých. Děkuji. Jsou ještě nějaké další otázky? Eh, pokud ne, dovolte mi ještě vysvětlit k této otázce. Vy jste nám velice podrobně popsal toho, jak mechanismus funguje teoreticky, ale nás by zajímaly i příklady z praxe z minula, a to i ty problematické, nejen maly. Ptám se tedy, zdali máte nějaké konkrétní podklady k tomu, jak fungoval ten mechanismus informačního střediska právě ve vztahu k Mali a jestli jste ochoten se o ně s námi podělit. Nevím, který mám použít jazyk. Začnu tady v angličtině. Pokud začnu tou otázkou z pléna, A tak musím říct, že největší počet misí, evropských misí, je právě v Africe. V tuto chvíli je jich tam šest, které stále ještě běží. A e, ta návaznost na fungování je tedy zaměřená především na tu vojenskou složku. Ale je možné, že tedy to, ta šíře těch aktivit bude rozšířena i na e, mechanismus e, civilní obrany Nicméně tedy to, ten důraz je zatím kladen na eh, vojenskou složku. Pokud konkrétně zmíním Mali, eh, prvním, eh, tedy na začátku byl plán vyslat školící misi do Mali. V Mali v té době již působila mise ze strany Africké unie a problém spočíval v tom, že sice tedy byly k dispozici bylo k dispozici potřebné know-how, chybělo však technické vybavení a proto jsme se zaměřili na to, zdali nemůžeme v této oblasti něco nabídnout. Když jsme obdrželi tedy nabídku ze strany členských států, bylo jasné, že ten materiál, ten technické vybavení budeme muset nějak přepravit. A to je další překážka. V případě Mali jsme měli 19 žádostí a 14 nabídek ze strany členských států. A pokud jde o ta konkrétní čísla, kolega to zřejmě zodpoví podrobně, protože byl přímo zapojen, ale já tedy řeknu, že ne všichni, ale většina nabídek se uplatnila v rámci první mise AFISMA a v rámci druhé školící mise v Mali, kterou již prováděla samotná malijská armáda. Takže já bych řekla, že to sice nebyl tady absolutní úspěch, ale do určité míry to úspěch byl. A všichni víme, že v reformě bezpečnost, u reformy bezpečnostních složek a v rámci snah nastolit vládu pořádku v zemích, ve kterých, kam vysíláme mise, je velmi důležité nabídnout nejenom know-how, ale také technické vybavení. A v tomto případě tedy právě to technické vybavení hrálo velkou důle, největší roli. A jak už jsem řekl, Evropská unie vlastně nevlastní žádná aktiva. Podle současných pravidel pro vojenské nasazení a vojenské mise Můžeme použít pouze mechanismus Aténa, který je věnován eh, slučování nákladů v případě konkrétních misí, ale netýká se to technického vybavení. To znamená, že eh, vlastně nemáme jinou možnost, než se spolehat pouze na kapacity členských států. A v případě Mali jsme se na to spolehli a musím říci, že to nebyl tedy absolutní úspěch, ale do určité míry to úspěch byl. Pokud je o ochotu členských států podpořit tuto myšlenku, v případě Mali jsme byli schopni to zvládnout sami. Stačila tady ty personální kapacity vojenského štábu Evropské unie, aby toto zvládnul. Takže jsme vlastně neměli možnost otěž, otestovat zátěžové situace, které by se teoreticky mohly objevit do budoucna. A konečně pokud jde o rozpočet, to je vlastně důvod, proč tady hovoříme o CBSD. A posilování kapacit zaměřených také na rozvojovou pomoc a bezpečnost. Bylo k tomu vydáno společné sdělení a my teď hledáme zdroje financování pro tuto myšlenku. V tuto chvíli nehledáme tady nějaké útočné zbraně. Snažíme se zajistit základní typy vybavení, například stoly nebo židle tak aby třídy, ve kterých probíhá odborné školení, byly vybaveny tímto nábytkem. Máme také problém s uniformami pro vojáky. A to jsou všechno základní věci. Máme problém s infrastrukturou, kterou by bylo možné věnovat na školící mise. A v rámci mechanismu Aténa také to tedy není možné řešit. Proto musíme hledat nějaká jiná řešení, která by vyhovovala všem našim potřebám. A z tohoto pohledu vidím potřebu nalézt, hledat a nalézt potřebné zdroje. A pokud jde o vaši otázku, Tato koncepce byla vyvinuta právě na základě naší zkušenosti z Mali, ale podobné problémy máme i v Somálsku a ve Středoafrické republice. Je tam potřeba získat vybavení, které by které je potřeba pro školící mise, případně pozorovací mise, které v těchto zemích probíhají. A my jsme se tedy zatím mohli zmiňovat pouze, nebo odkazovat pouze na Mali, protože to jsou tady konkrétní zkušenosti z praxe, eh, naroubované na tu obecnější představu toho, jak by měl fungovat tento mechanismus. Zní to jednoduše, v praxi se nám to osvědčilo. A já myslím, že tedy v budoucnosti bude možné tento princip eh, aplikovat různými způsoby. Nejde o peníze, jde o znalosti, o schopnosti, propojení a kromě toho také o koordinaci dopravy. To je také e, velice důležitá věc. Velice často se totiž setkáváme s tím, že země jsou ochotné nabídnout nějaký materiál, ale už jim chybí kapacity k tomu, aby jej dopravili na místo určení. Děkuji. Děkuji a máme tu dalšího hosta, brigádního generála pana Loriu. Možná by rád něco dodal. Vážení poslanci, dámy a pánové, dobré odpoledne. Abych eh, tedy ještě doplnil to, co tu řekl pan admirál Gluško. Cílem založ- cíle založení inform- mechanismu informačního střediska byly dva. Za prvé, umožnit co nejrychlejší nasazení mise AFISMA a za druhé, podporovat eh, průběh eh, školící mise Evropské unie v Mali. My jsme tedy požádali o příspěvky na úrovni vojenského štábu Evropské unie Včetně toho, že Švédsko nabídlo kapacitu 55 letadel typu C-17, to jsou tady ta těžkotonážní doprav, eh, tady nákladní letadla. Nicméně po tomto impozantním nástupu v podstatě ten zájem opadl. A nám šlo o to, aby tedy chom nejprve tedy vlastně vybavili ty naše školitele, kteří působili eh, v rámci této mise, protože ti neměli často ani obuv, na tož stany nebo další vybavení. A tady tedy výjimečně jsme našli ty zdroje na úrovni operace Aténa. Šlo tedy o velice konkrétní, specifické potřeby, nicméně budování kapacity je daleko tedy širší koncepce. V případě Mali se vlastně armáda buduje úplně od začátku. A je důležité, aby naše školící mise řešila nejenom tedy velitelské složky, ale také tedy to složení praporů, ale potřebují úplně všechno od toho základního vybavení. Tak, aby tedy eh, tato kapacita, tato armádní kapacita byla vybudována trvale udržitelným způsobem. Je důležité, aby to fungovalo jako partnerství, jinak eh, tady vzniká nebezpečí, že to bude fungovat jako taková charita a ještě se tím zvýší kulturní závislost. Ještě nějaké otázky? Já se omlouvám, že do toho ještě vrtám. Ale navštívil jsem Mali, tedy tu misi tam. A téměř mě to zdrtilo ve chvíli, nabídnete pomoc a pak je evidentní, že nejste schopni té nabídce dostat, tak to bylo nepříjemné poznání. A mě by zajímalo, jestli se mezi tím v praxi něco změnilo. Když se ohlednu na to, co jsem tam viděl, tak je třeba říci jasně, že nemluvíme o zbraních a zbrojních systémech. Jde o region, kde armáda nemá zbraně, není vlastně považována za ozbrojené složky. A oni prostě neměli vůbec nic. Mě by tedy zajímalo, do jak... Vy jste řekl, že tento mechanismus je aktivován v konkrétních případech, ale mě by zajímalo, jestli třeba to funguje tak, že nazbíráte uh, určitou množinu věcí a uh, tím se vlastně celá ta aktivita rozběhne. Já mě by zajímalo, jak to vypadá v tuto chvíli, jestli to je opravdu pořád ještě živá mise, jestli tam nechybí ta infrastruktura, která je potřebná k tomu, aby byly vybudovány nové armádní struktury, aby, byla, aby byly založeny pevné základy pro její fungování. Čili já se tím ptám, změnilo se něco v porovnání s loňským rokem? A nebo to byla jenom kapka v moři? Děkuji, pane předsedo. Bezpečnost tedy je vlastně takovým základním předpokladem všech dalších aktivit. Než tedy dochází k tomu dalšímu budování a obnově. My jsme tedy zavedli ten mechanismus informačního střediska ve chvíli, kdy se rozběhla mise v Mali. Na začátku to pomohlo. Nicméně tedy dál už ten mechanismus nefunguje, protože chybí nabídky ze strany členských států. My se ten problém snažíme řešit a jak jste také řekl, správně řekl, byla to tedy opravdu zdrcující vidět, jak vypadá situace v Mali v, v reálu. A my se tedy snažíme vysílat signál v tom smyslu, že eh, jakákoliv podpora bude vítána, protože situace v Mali je velmi špatná. Eh, tady ten výcvikový tábor Kurikolo, ten je docela dobře vybaven. A tam tady je možné provádět odborný výcvik. Ale chceme tedy naše aktivity rozšířit, chceme eh, mít možnost školit vojáky i v jiných kasárnách. Situace v Somálsku je ještě horší, tam tedy ty podmínky ve výcvikovém táboře jsou mimořádně skromné. Na, roz, na vzdory tomu, že Africká unie a Evropská unie věnovaly eh, spoustu peněz na vytvoření tohoto výcvikového tábora a jeho provozování. A pokud jde o výplaty vojákům, kteří jsou tedy školeni, tady se potýkáme s problémy a je možné, že bychom měli přijít s nějakým mechanismem, který by tedy nastavil určité rutinní eh, fungování a lepší organizaci. A to i za podpory Evropské unie. A pokud jde o tedy to fungování a založení mechanismu informačního střediska, to bylo náhavě. Třeba je to stále více třeba i nyní. A ve chvíli, když říkám, že je třeba rutina, tak tím mám na mysli tedy zavedení konkrétních rutinních řešení. Děkuji. Myslím si, že je to téma, ke kterému se budeme často vracet. Protože většina členů tohoto výboru a parlament obecně má pocit, že tedy to, jak situace vypadá, škodí pověsti Evropské unie v Africe. A souhlasím s tím, že je třeba hledat nějaké rutinní nebo permanentní řešení, jako máme například v případě humanitární pomoci, kde již máme vybudovány trvalé sklady materiálu a tak dále. A navíc tedy vlastně v případě bezpečnosti a armády ta situace je složitější, nicméně právě z hlediska zabezpečení tohoto regionu, zajištění míru a pořádku je důležité posílit kapacity Evropské unie v této oblasti. Pane generále, pane admirále, já vám děkuji za to, že jste se dostavili. Chci říci, že si uvědomujeme, že tedy působíte v podmínkách, které jsou velmi složité. A tento parlament se také bude snažit, aby došlo k jejich změně. Um, um, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, myslím, že si uděláme přestávku, protože dalším bodem programu je bod, který přijde v půl páté, kdy přijde zástupce Evropské komise, a představí velice zajímavý návrh. A vzhledem k tomu, že jsme tedy komisi pozvali na půl pátou, navrhuji krátkou přestávku až do půl páté.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

Dámy a pánové, máme 16, eh, skoro 30 a budeme pokračovat. To znamená, je to druhý bod na pořadu dnešního jednání, to znamená přípravná činnost k výzkumu společné obraně bezpečnostní politiky. Je zde Elan Alexis, šéf oddělení obrany letecké a námořní odvětví DG Grow z Evropské komise. Myslím si, že tyto operace jsou klíčovým projektem tohoto parlamentu z hlediska nejen výzkumu, ale v otázkách obrany. A já to, to rád konstatuji za přítomnosti otce tohoto návrhu Michaela Gálera. Byť tedy, eh, jak se říká, každé vítězství má mnoho otců, jen porážka je vždy sirotkem. No nic, takže otců je zde asi spousta. Jeden z nich je pan eh, Gáler, který je eh, členem příslušné pracovní skupiny v komisi a je jedním z těch, kteří spustili tento návrh přivedli do reality. Nicméně teď už bez dalšího zdržování bych dal slovo vám, pane eh, Alexisi, abyste nás informoval o tom, jaká je stávající situace. Nás vždy eh, velice zajímá, jak komise připravuje eh, stávající návrhy, že i v radě se na tom pracuje. Německo a Francie už učinili určitá oznámení a jako vždy tedy eh, teď čekáme, co s tím komise udělá. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Skutečně otázky obrany zaujímají stále významnější místo a jejich význam stále narůstá. Myslím si, že tomu tak v budoucnosti bude minimálně do konce letošního roku. Jak víte, připravujeme několik velice důležitých dokumentů, zejména je to strategie paní Mogherini, která by měla být předložena koncem června případně ta bílá kniha, která bude následováním strategie týkajících se různých kapacit, akční plán komise dále v oblasti obrany, který by měl být předložen v druhém pololetí letošního roku a potom samozřejmě přípravné akce, které již se rozběhly obecné prostředí, myslím si, že je důležité připomenout, že zde již existuje mnoho iniciativ. Poslední je sdělení komise z roku 2013. Když se podíváme trošku na tu situaci, tak co je zde nového oproti roku 2013? Jsou zde zejména dvě nové věci. Když mluvíme o mezinárodním prostředí, bohužel to se nezlepšilo. Situace vyžaduje určité reakce a další novinka je samozřejmě to, že Evropa plánuje dát k dispozici peníze na oblast výzkumu pro obranu. Myslím si, že toto je velice důležité, protože předtím zde nebylo financování na úrovni Evropské unie, čili toto je zásadní změna a tato přípravná akce je tedy velice důležitá jakožto taková. A potom také pro to, co bude následovat později po té přípravné akci. Když říkáme evropské nebo komunitární financování, tak co tím chápeme? Myslím si, že je jasné a domnívám se, že zpráva té skupiny vás to za, zástupců, které předsedá paní Běňkovská, podala velmi zajímavé odpovědi na toto téma. Evropské financování by nemělo nahrazovat nedostatek financování členských států. Členské státy samozřejmě musí nadále financovat výzkum v této oblasti a nemělo by být konkurence mezi e, financováním Evropské unie a financováním členských států. Mělo by to být doplňkové. To vlastně ta zpráva té skupiny zdůrazňuje tu významnou eh, přidanou hodnotu Evropské unie v oblasti výzkumu. Ta skupina osobností zdůrazňuje také další zásadní věc a to, že by zde mělo být propojení, pojítko tedy mezi výzkumem a vývojem cílem není výzkum sám o sobě samozřejmě, ale cílem je vybudovat celý řetězec, který nám umožní provádět výzkum, ale ten výzkum musí potom vést k rozvoji, k vývoji a musí vést k zpracování, k vytvoření produktů, které armáda bude kupovat a které potom budou sloužit na obranu. Neměl by to být výzkum, který prostě nepovede k žádným výsledkům. Pokud se týká hlavních témat, která se budou řešit v rámci těch přípravných akcí, tak jsou zde ty úvahy. Důležitý aspekt je řízení, ta zpráva, kterou můžeme zavést k tomu, abychom zajistili úspěch tohoto projektu. Komise z velké části vychází z obvyklých mechanismů s určitými úpravami. Z tohoto důvodu jsme ustavili programový výbor. Ještě nejsme přesně v té to konfiguraci, ale tento programový výbor, bude, budou tam zástupci jednotlivých členských států, který, které, kteří by měli vnášet ty vstupy členských států, takže to je nesmírně důležité. Měli bychom tam za, zapojit Evropskou obranou agenturu, která tam bude vnášet své expertní své odborné zkušenosti. Tento výbor byl ustaven v prosinci loňského roku, konalo se již několik schůzí a samozřejmě tyto schůze budou následovat i v průběhu roku 2016. Druhá významná skupina je ta skupina, ve které by se měli soustředovat odborníci z daného oboru, která bude ustavena v následujících týdnech. Nyní dokončujeme seznam členů toho poradního výboru Advisory Group. Měli by tam být zastoupeny osoby z univerzit, z průmyslu a experti, kteří tam vnesou své know-how, své zkušenosti v rámci této poradní skupiny. Pokud chceme, aby přípravná akce byla úspěšná, tak samozřejmě musí určitým způsobem být podpořena průmyslovými podniky. Proto trváme na tom, aby od průmysl, dané obory byly zastoupeny eh, v této poradní skupině, aby přinášeli své zkušenosti a praktické dovednosti. Také jsme ustavili, jak víte, nebo zavedli úzkou spolupráci s agenturou, se kterou vedeme podstatě každodenní jednání. Agentura má technickou zkušenost, kterou komise nemá, čili spolupráce je naprosto nezbytná samozřejmě k tomu, abychom mohli ty naše aktivity provádět. Tato spolupráce byla ještě posílena prostřednictvím pilotního projektu, který vznikl ke konci loňského roku. Již jsme podepsali, jak víte, dohodu o delegování s agenturou o vedení tohoto pilotního projektu. Tento pilotní projekt má omezený rozpočet samozřejmě, nicméně v rámci našeho přístupu pro provádění dlouhodobých akcí tento pilotní projekt je zásadní a umožňuje vybudovat struktury, spolupracovat s agenturou, testovat celou řadu intervencí, pravděpodobně Například se bude zabývat také právě duševního vlastnictví, toto je důležité téma, takže ten pilotní projekt je velmi zásadní, je, byl tedy zahájen, akce probíhají, čili jsme v situaci podle časového harmonogramu, tak jak byl oznámen. Co se týká způsobu naplánovaného pro provádění té přípravné akce, tak samozřejmě měla by být otevřena všem členským státům. Zatím bychom neměli eh, tam zapojovat třetí země, případně by zde mohla být výjimka pro Norsko, které, jak víte, v oblasti obrany je velice blízké členským státům, takže by mohlo určitě vhodným způsobem rozšířit a doplnit přípravnou akci. A velmi významný aspekt je samozřejmě aspekt týkající se práv duševního vlastnictví. Tento aspekt podmíní pravděpodobně úspěch nebo neúspěch přípravné akce a případných programů v oblasti výzkumu. Je to velmi obtížné téma. V rámci výzkumného programu, který vedou členské státy, tak situace je obvykle v podstatě jednoduchá, protože ve většině případů členské státy organizují výběrová řízení, nabídková řízení a nakupují si v podstatě ten výzkum. Takže v případě toho zásobování oni si nakupují služby, jsou vlastníky těch práv a potom členský stát to může využívat, jak chce ta práva, která si nakoupil. V rámci přípravné akce si klademe otázku, zda se omezíme na vlastně dary podniku, anebo zda zde budou i určité eh, akce v oblasti zásobování. V rámci úvah členskými státy by byla tendence omezit spíše omezit přípravnou akci na to řízení, na tu koordinaci. To znamená, že Evropská unie by financovala výzkum, ale v rámci darů by vlastně to financování neprovádělo. Další otázka, pokud tam, kde bylo to programování už připraveno, kde, když už jsou tam výsledky, tak jakým způsobem jaké, jaké využití bude možné. Tak členské státy nám říkají samozřejmě, že ten výzkum byl financován eh, veřejnými eh, prostředky, takže by bylo důležité, aby členské státy mohly využívat výsledku toho výzkumu, aby mohly vytvářet další následné programy a podniky říkají, ano, výsledky tohoto výzkumu patří nám, protože my jsme financovali některé výzkumy. Jsou to dotace vlastně, takže ty podniky jsou vlastníky těch práv. Čili jaká, jakou rovnováhu nastolit mezi těmito dvěma pohledy? My samozřejmě chápeme logiku podniku. Vlastnická práva duševního vlastnictví, zejména v oblasti obrany, jsou součástí základních aktiv společností, takže nemůžeme žádat podniky, aby vlastně se zbavili svých práv a veře, dali je veřejně k dispozici. Další důležitá věc, kterou je potřeba mít na paměti, je to, že pokud financujeme výzkum, tak očekáváme pozitivní eh, výstupy na úrovni Evropské unie. Musí mít eh, další vývoj tento výzkum. Je potřeba, aby výsledky toho výzkumu byly využity, aby vlastně se vedly k používání dalších programů, které vedou ke konečným produktům. Myslím si, že skupina těch osobností ve své zprávě vyzdvihla určité možnosti, určité alternativy, které jsou zajímavé a na nichž pracujeme. A je určitě dále vhodné diskutovat s členskými státy. Pravděpodobně by chtěl jít některé ještě dále. A ze strany komise samozřejmě ochrana práv podniku je velice důležitá věc. Protože pokud přípravná akce nebude odpovídat očekávání členských států, tak je zde riziko neúspěchu a to samozřejmě není ten cíl, na kterém pracujeme. Další důležité hledisko je rozpočet, pochopitelně, na přípravnou akci. Jednání v rámci komise o těch návrzích probíhají. Doufáme, že v nejbližší době budeme mít určité návrhy rozpočtu a potom samozřejmě rozpočtový orgán bude muset přijmout rozhodnutí Jedná se o přípravnou akci, takže chápeme, že rozpočet má své meze. To nicméně je však důležité, aby ten rozpočet byl významný a to ze dvou důvodů. Jednak protože výzkum v oblasti obrany je drahý, samozřejmě je nákladný. Pokud chceme dosáhnout výsledku, tak musíme vložit peníze. A druhá věc je, že z politického hlediska, pokud chceme dlouhodobě něco budovat, tak musíme vyslat pozitivní signál zejména průmyslovým podnikům a ministerstvům obrany. Pokud na úrovni EU chceme něco vybudovat, něco vytvářet, tak ten rozpočet prostě musí být významný. A potom samozřejmě bude potřeba vést další jednání k tomu, abychom dosáhli určitého přijatelného čísla tedy. Pokud jde o ta hlavní témata, v rámci přípravné akce, na kterých se bude pracovat, tak ještě jednou opakuji, zpráva té pracovní skupiny obsahuje některé důležité možnosti. Domníváme se, že určitý eh, demonstrační projekt, to by byla období omezené na tři roky, je důležité ukázat, že Evropa přináší přidanou hodnotu, nadhodnotu, že tady to vede k výsledkům. Pokud během toho období tří let neprovedeme ten zásadní význam, výzkum, pardon, tak eh, by eh, to potom dále nemohlo pokračovat. Takže je důležité ukázat, že ty výsledky zde jsou. Potom se to týká určitých kritických technologií, potom interoperabilita, to je také důležitá věc. A znovu ty standardy, na kterých bychom také mohli pracovat. Z hlediska procesu, postupu, a časového harmonogramu, tak bychom chtěli připravit sdělení komise, které by mělo schrnout přístup komise, sdělení, které plánujeme na druhou polovinu letošního roku. Přesné období ještě není stanoveno, ale pravděpodobně to sdělení by mohlo být součástí celého balíčku, včetně toho akčního plánu a dalších iniciativ, tak, aby se rozvíjel ten projekt na začátku příštího roku. Čili to bylo několik slov na úvod, pane předsedo. Any questions? Mr. Gala. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji Alexisi za toto vystoupení. Rád bych také řekl, že my tady v Evropském parlamentu chceme podpořit tento projekt i tady v kontextu toho víceletého finančního rámce. Já mám eh, samozřejmě ještě eh, několik otázek k tomu pilotnímu projektu z iniciativy Evropské unie, jaký dopad bude mít jak eh, to bude vypadat s náklady. Vy jste eh, vystoupil minulý květen eh, v Evropském parlamentu, hovořil jste na téma a už tehdy tedy pan Pusek apeloval na komisi, aby předložila přesný časový eh, rozvrh eh, tohoto pilotního projektu. My jsme ho obdrželi nakonec koncem roku, zjistili jsme, že byla prodloužena eh, lhůta pro předkládání návrhů, což zřejmě je tedy ten původní, ta původní příčina zdržení. Pokud jde o přípravné aktivity, tedy nejste nebyli dostatečně přesní a Možná, že byste nám k tomu mohli říct ještě něco konkrétnějšího, jak to tedy bude vypadat v průběhu času, kdy můžeme s čím počítat. Ve zprávě GOP bylo doporučení, eh, aby tedy tato, tuto práci vlastně převzala ta Evropská poradenská platforma pro bezpečnost. Mě by zajímalo, jak to vypadá z tohoto pohledu. A od prosince loňského roku fungují takzvané výbory co kdyby as if v rámci té přípravné fáze a mě by zajímalo, jestli můžete být konkrétnější, kolikrát například zasedali, s jakém obsazení, jaká témata byla probírána, případně k jakým výsledkům se dospělo. Víte, že také tedy Německo a Francie vyžadují vysvětlení toho požadavku na 80 milionů, který předložili Melty. A mě by zajímalo, jestli se tedy můžete připojit k tomu té naší eh, žádosti o vysvětlení. A komise také hovoří v té zprávě GOP, že zřídí tedy ten zvláštní výbor e, poradců. A mě by zajímalo, pokud k tomu ještě nedošlo, tak stále náhodou není nejvyšší čas. Bylo by také dobré, kdyby tedy ta navrhovaná témata byla seskupena do určitých okruhů. A já vím, že jste se loni obraceli přímo na členské státy a požádali jste je, aby sami přišli s konkrétními tématy. A mě by tedy eh, zajímalo, proč jste se tedy vlastně obrátili přímo na členské státy a nikoli například na vojenský stát Evropské unie. A pak by mě zajímalo, jak jste daleko s přípravou toho hlavního programu, který předpokládá spolufinancování ze strany členských států. Aby tedy, eh, do jaké míry tedy vlastně členské státy eh, budou mít možnost tím, že spolufinancují také ovlivnit eh, výběr témat nebo aktivit. Pokud by tomu tak bylo, jistě by, bylo, jistě by byla ta podpora širší. To spolu jistě souvisí. A to jsou tedy zatím moje otázky. Děkuji. A nyní kolega Cemke. Já bych chtěl <clears throat> také poděkovat našemu hostovi za jeho vysvětlení a chtěl bych říci, že konečně, konečně po mnoha letech se nám začínáme v Evropské unii a v parlamentu diskutovat skutečně seriózněji o té skutečnosti, že Evropská unie by měla také financovat nebo podporovat výzkum související s e, obranou. Víme velice dobře v našem výboru, že v minulosti tento typ výzkumu nemohl být financován Evropskou unii. Unie dnes e, celkově utrácí mnohokrát méně než Spojené státy americké na výzkum v oblasti obrany. Ale to, co mě ještě více zneklidňuje, je to, že rozdíl eh, mezi, na, mezi námi se stále zhoršuje. Před pěti lety odborníci se shodovali na tom, že ten rozdíl mezi Spojenými státy a Evropou je asi pět nebo šest let a dnes je ten rozdíl odhadován na 10-12 let a náš problém souvisí tedy s tím, že pokud nepřijmeme rozhodnutí, že budeme financovat výzkum v oblasti obrany, našimi vlastními prostředky, tak budeme vlastně zcela záviset na třetích zemích a to konkrétně na Spojených státech. A není někde psáno, že Spojené státy budou eh, připraveny eh, vydávat tolik peněz na bezpečnost Evropy. Po tomto úvodu bych měl dvě otázky. První, otázka, kterou bych chtěl položit, protože v každém případě máme nedostatek prostředků, ty prostředky nejsou dostatečné, tak jaké podle vás by měly být priority v oblasti obrany a bezpečnosti? a kdo vlastně bude definovat nebo kdo definuje ty priority. A zde mám, myslím si, velice závažný problém, který souvisí s tím, že tlak různých výzkumných středisek v podstatě nesouvisí nebo neodpovídá to skutečným potřebám oblasti obrany a bezpečnosti v Evropě, tedy kdo konkrétně, jaký orgán definuje ty priority. A tím se dostávám ke druhé otázce. Jakmile ty priority budou stanoveny, tak jaký orgán nebo jaká instituce vybere ty konkrétní projekty, které tedy vlast, poch, budou pocházet z jednotlivých institucí a které tedy budou financovány. For, um, I'd like to add another question. A já bych rád přidal ještě další otázku. Vy jste hovořil o právech IP a o tom, jaká lze nalézt řešení. Ale přípravné aktivity probíhají podle určitých pravidel, takže jaká pravidla to budou? jediná oblast, kdy jsme zatím museli hledat tedy tu eh, rovnováhu mezi pravidly IPR a kompetencemi členských států, se týkaly právě veřejných eh, zakázek na dodávku zbrojního vybavení. V oblasti civilní už se podařilo najít kompromis, který se opíral také o právní eh, aspekty, čili já se ptám za prvé v praxi, jaká použijete pravidla pro ty přípravné akce a za druhé čekáte, že v případě obrany budou práva IPR jiná než v případě civilního sektoru. A konečně já jsem se také kladl otázku, my vám tedy na jedné straně říkáme, že eh, parlament eh, podpoří finanční návrh přípravných opatření, ale když se podívám s tím, co jsme podpořili téměř před deseti lety, kdy vlastně proběhlo něco velmi podobného, ale poté jsme teprve zoufale začali hledat peníze. Neměli jsme dostatek peněz odložených tedy na přípravu Tady je to trošku zvláštní, protože víme, že to potřebujeme. Oznámili jsme přípravná opatření, ale tedy interně se tak trochu zoufale snažíme najít prostředky v rozpočtu a případně tím i porušit některá pravidla. Čili já se tady ptám, jestli bude dost peněz a kolik to bude stát, kdy ty peníze dorazí, odkud. Děkuji za vaše otázky a připomínky. Jak už jsem řekl ve svém úvodu, tak je to samozřejmě oblast, na které pracujeme, takže vám asi nedám přesné odpovědi na všechny otázky, protože nadále pracujeme na všech těchto věcech a aspektech. Pokud je o pilotní projekt, tak opravdu máme dohodu s agenturou, která navrhuje, aby se ta lhůta prodloužila o několik měsíců, tak aby podniky případně se mohly přihlásit, protože ta lhůta byla trošku krátká. Pod, kontakty s podniky dokázaly, že potřebují více času na to, aby se mohly připravit, takže jsme přidali tuto doplňkovou lhůtu, která by však neměla mít dopad na celkový průběh toho procesu. Další věc je, že samozřejmě bude to trvat trošku déle, než bylo předpokládáno, protože samozřejmě jsme také v situaci, kdy se jaksi učíme za pochodu. Learning by doing, takže to trvá trošku více času, než jsme plánovali. Pokud jde o návrh rozpočtu, tak znovu komise by měla v následujících týdnech předložit návrh Jaké bude to konkrétní číslo? Víte, jsou zde určité kuloárové zvěsti, ale můžete být přesvědčeni o tom, že se snažíme tlačit na to, aby ta částka byla co možno nejvyšší, aby skutečně to splňovalo potřeby. Jak jsem již řekl, pokud chceme, aby nás brali podniky a členské státy vážně a oblast oblaný, obraný sektor, tak je potřeba, aby ten rozpočet byl skutečně seriózní. Pokud by ten rozpočet byl směšný, tak budeme směšní. Takže musíme tlačit na to, aby ten rozpočet byl co možno maximální, teda, tedy v letošním roce pokud jde o tu poradní skupinu nebo poradní výbor, tak paní Věňkovská zatím nevyjádřila stanovisko, řekla, že je to velmi zajímavý návrh. Uvedla, že samozřejmě bude o tom přemýšlet, ale zatím nevyjádřila definitivní stanovisko. Programový výbor se již sešel v loňském roce, již jsme měli čtyři nebo pět schůzí naplánovaných na letošní rok kde, kdy, které by nám měly pomoci postoupit ku předu v, na tom pracovním programu. Ta poradní skupina Advisory Group, tam jsme plánovali, že uzavřeme ten seznam co nejrychleji. A jak si dokážete představit, tak jsou stále mm, další osoby, kteří, které chtějí, aby tam byl někdo navíc nebo někdo méně, takže diskuse pokračují. Ale normálně ke konci tohoto mě, no, příštího měsíce, tedy ke konci června, bychom měli mít ten seznam a měli bychom svolat první schůzi expertů. Ta skupina, jak jsem již řekla, je mimořádně důležitá, protože to je právě ta skupina, která jasně bude dostávat zpětnou vazbu od podniku a bude nám ji předávat. My se hodně učíme, je to velmi složitá oblast a potřebujeme tu zpětnou vazbu nebudeme nutně souhlasit se všemi požadavky podniku, ale prostě tu pracovní skupinu potřebujeme. A z tohoto důvodu raději poskytneme tu lhůtu několik týdnů navíc, tak aby skutečně takto složení eh, zastupovalo všechny zájmy odvětví. Pokud se týká těch témat, která se budou řešit, proč tedy jsme kontaktovali členské státy a nikoliv agenturu, Samozřejmě rozhodli jsme se, že budeme kontaktovat oboje. Obraná agentura samozřejmě má zkušenosti, má expertízu a my ty zkušenosti musíme využívat a bylo by to určitě chyba, kdybychom ty jejich zkušen, ty zkušenosti nevyužívali. Na druhé straně zde máme také členské státy, které chtějí jednostranně vyjádřit nějaké stanovisko a jak víte, jednostrané stanovisko nebo pozice některých členských států vždy zcela nesouhlasí s, se stanoviskem agentury, takže je důležité, aby všechny zúčastněné strany mohly vyjádřit své názory. Spolufinancování ze strany členských států. No, zde trošičku pochybujeme, nemáme ještě jasnou pozici. Je to něco, o čem přemýšlíme Další věc je, že spolufinancování se členskými státy se může, může být také velmi složité, zejména když, se, když půjde o otázky duševního vlastnictví. Protože samozřejmě, pokud členské státy vloží peníze, no tak řeknou, my chceme mít část těch práv a je riziko, že to uh, Mm, vlastně zkomplikuje některé ty projekty. Takže je to myšlenka, kterou jsme nedali zcela stranou, neodmítáme ji, ale hm, je to velmi složité. A otázka zní, Zdá je to něco, co už využijeme v rámci přípravné akce, nebo teprve potom, no to ještě zasluhuje hloubější úvahy. Dále, pokud se týká rozdílu rozpočtu na obranu mezi Evropskou unii a, člen, a Spojenými státy, no tak bohužel opravdu toto je zásadní eh, věc. Náš pocit je, že Unie není nutně v konkurenci s ostatními stá- částmi světa, se spojenými státy, ale pokud chceme existovat, tak evropský rozpočet musí být vysoký, významný v rámci spolupráce, která je zcela otevřená samozřejmě, ale z tohoto důvodu samozřejmě tlačíme na to, aby ten rozpočet byl co možno nejvyšší, jak v rámci přípravné akce, tak ještě ve vyšší míře potom po přípravné akci z hledi- administrativního hlediska jsme již téměř skoro na konci roku 2016, takže 2020 to není zítra, ale pozítří, což znamená, že musíme velice rychle začít uvažovat a pracovat na návrzích, co se bude odehrávat po roce 2020. To a zde také si myslím, že zpráva té skupiny odborníků stanoví určité cesty, určité alternativy, eh, kterými bychom se měli ubírat. Pokud jde o priority, tak priorita v oblasti výzkumu, zejména v rámci přípravné akce, zde počítáme s agenturou, protože ona má tyto zkušenosti, pokud jde o definování kapacit a také počítáme s členskými státy a s podniky samozřejmě. A proto máme tady tuto strukturu jsou mm, eh, dohody, jak se členskými státy, tak s podniky, ze které mělo vyplynout několik priorit, které, na které se zaměříme. Pro nás je důležité to, zejména v rámci přípravné akce, že ty priority by měly být opravdu priority a měl by jich být omezený počet, protože i když tlačíme na to, abychom měli značný rozpočet, tak bude určitě omezený. A nemyslíme si tedy, že když by těch priorit nebo těch projektů bylo mnoho, že by to bylo žádoucí. Zdá se nám lepší omezit se na několik významných projektů a soustředit zdroje na tyto důležité projekty a ukázat, že Evropa může něco poskytnout v určité rozumné lhůtě. teď ta pravidla, která eh, budou stanovena zejména pro oblast duševního vlastnictví, pro veřejné zakázky a tak dále. 2020, to je reference, je to příklad. Nejsme samozřejmě vázáni eh, těmito ustanoveními, ale právě z tohoto důvodu máme tu pracovní skupinu se členskými státy, diskutujeme také s podniky o vybudování systému v oblasti duševních práv, což by měl být systém zacílený na obranou problematiku a měl by samozřejmě splňovat potřeby od oblasti obrany. Jaká přesná opatření tedy? No dnes ještě neznáme všechny podrobnosti. Jednání probíhají, Měli bychom to definovat v rámci sdělení, které bude schváleno komisí v průběhu druhého pololetí. Čili, jak říkám, pracujeme na tom, budeme, to, budeme ta pravidla přizpůsobovat našim potřebám, aby to odpovídalo specifikum obrané oblasti. A další věc, která se zdá opravdu zásadní, obvykle se hovoří o trhu, o obraném trhu tedy, ekonomicky to není trh není zde skutečný trh obrany, sektoru obrany, není zde až tak nabídka a poptávka, tak klasická je zde spolupráce, až taková osmóza, řekl bych, mezi ministerstvy obrany, obraným odvětvím, takže musíme tuto skutečnost brát v úvahu, to znamená, že podniky závisejí z 99 procent závisejí ty objednávky a zakázky na ministerstvech obrany. Takže musíme vytvořit velmi specifický konkrétní systém. Děkuji. Um, <clears throat> that's not precise enough. My, my question... To nebylo dost přesné. Já jsem se... Já jsem čekal, že se rozběhne diskuze k pravidlům IPR, e pokud ty peníze přijdou z evropského rozpočtu musí odpovídat pravidlům podle některého z nařízení, ať už jde o výjimky nebo o eh, hlavní rozpočet. Například tedy eh, máme buď ten hlavní rozpočet, nebo například výjimky jako v případě PPP. Takže jaké konkrétně budou platit pravidla pro výdaje na přípravné činnosti? A v rámci těch přípravných činností tady vynakládáte prostředky z evropského rozpočtu a nemůžete tedy o tom jen tak debatovat s členskými státy. Není možné to, co je jednou odsouhlasené, znovu otevřít v případě, že se objeví problémy. A proto se ptám na ta pravidla, jestli tedy jsou to pravidla pro rozpočet obecně, nebo zdali jsou to nějaká konkrétní pravidla, například na výzkum, případně podle některých výjimek. a samozřejmě, e, tedy je-li to podle příslušných nařízení, musí e, návrh schválit i Evropský parlament. A pokud jde o pravidla IPR, tak by mě také zajímalo, jak to bude fungovat. Zvláště pokud ty prostředky půjdou e, z platného rozpočtu Evropské unie. Čili já se tedy ptám konkrétně, podle kterých pravidel budou uvolňovány finanční prostředky. Získat na tu odpověď je velmi důležité. A ještě jedna věc. Vy jste správně tedy hovořil o nedokonalém trhu. Nicméně, pravidla pro alokaci prostředků z rozpočtu zůstávají stejná. Nejde tedy o veřejnou soutěž, kterou vyhlašuje členský stát ve svých vlastních kompetencích. Ne, pokud půjde o prostředky z evropského rozpočtu, které půjdou třetím organizacím, jako je například EDAS, tak se ptám, podle jakých pravidel bude alokace těchto prostředků probíhat. A v případě EDA byste možná mohl naznačit, jak si představujete vynakládání prostředků. A ještě stručně My jsme čekali, že přípravná činnost proběhne 17, v roce 2017, 18 a 19 a je tam tedy taková mezera předtím, než začne platit další finanční rámec. A chcete tedy tuto mezeru zaplnit například spolufinancováním za účast členských států podle článku 185, nebo jak to hodláte řešit? Děkuji. Co se týká přesného právního základu, to patří ještě k těm otázkám, které jsou otevřené, na kterých pracujeme ještě a ke kterým bychom měli mít stanovisko v následujících týdnech. Pokud mě pozvete za několik týdnů, tak se domnívám, že už vám budu moci dát přesnější odpovědi. A pokud jde o tu případnou mezeru, to, nebo toho jednoho roku, ta cesta, o které jste se zmínil, je jedna z možností, ale ještě nejsme v této fázi. Nyní stanovujeme priority na tu přípravnou akci. To patří k tématům, o kterých budeme přemýšlet v roce 2017, jakmile přípravná akce bude eh, hotová, ale samozřejmě je potřeba tuto mezeru zaplnit. Any, any question, Nějaké další otázky? Nevím, chce se k tomu vyjádřit ještě paní kolegyně vzadu? Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Já bych jenom eh, doplnila tomu, co říkal pan Alexis, mohu potvrdit, že pokračujeme v prioritách eh, podle programu. Takže Ada zatím dělá to, že každý šéf odboru vede dialog a neformální brainstorming na prioritní témata. A sledujeme hlavně propojení s se schopnostmi CDP. Pořádáme každoměsíční výměnu názorů mezi odborníky ministerstv obrany a řešíme s nimi, zda dochází ke konvergenci v oblasti relevantního výzkumu a toto pak dáváme komisi pro další zvážení. Zatím proběhly tři schůzky eh, v březnu, v dubnu a pak v květnu to byl dvoudenní workshop. A vy jste se pak ptal, jak hodláme reflektovat implementaci toho programu. My to budeme eh, modelovat podle delegačních smluv. Zatím v rámci toho pilotního projektu máme takovou delegační smlouvu, kde se velice detailně mluví o tom, co je potřeba udělat. Takže v první fázi jsme tam dávali vstupy pro ten pracovní program, jak říkal Paul Gáler a z toho si pak výbor si vybíral témata, rozhodoval o nich potom. Ejda vydala výzvu a teď připravujeme evaluační fázi, takže i v této oblasti uděláme to samé. Jakmile budeme mít ty delegační dohody, provedeme eh, ta jednotlivá opatření, která musíme provést. My už se na to připravujeme, reflektujeme, že připravíme oddělení, které to bude celé spravovat a budeme se snažit předejmout, co se chystá. Ráda bych rovněž dodala, že pro EDA je velice důležité, aby tomuto byl připsán náležitý rozpočet. Jako ostatní bychom i my rádi odkázali na zprávu GOP a, fran- a francouzsko-německý summit, který volal potom, aby tento program byl dostatečně ambiciozní. To je z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji. Tak, teď se dívám po místnosti. Eh, ještě tady jedna poslední otázka ode mě. Vy jste hovořil o problematické situaci s ohledem na to, aby členské státy jaksi se spolu účastnili na tom financování. Ale například u Horizontu 2020 tam máme nástroje typu PPP, kde máte určitou ksi výjimku a máte tedy vlastní pravidla, to separátní pravidla, řekněme, odchýlená pravidla, můžete za určitých podmínek pracovat s omezenějším počtem členských států a můžete řešit jaksi i specifika těch participujících členských států. Je to článek 184, který se týká rámcového programu. Předpokládá mimo jiné také možnost, že lze vytvořit takový konstrukt kde třeba jenom omezený počet členských států spolupracuje nebo je zahrnut do tohoto nástroje. Takže přemýšlíte o možnostech, jako je toto. Děkuji. To je určitě cesta, o které uvažujeme. věc, kterou musíme vzít v úvahu, je, zda by to měla být možnost pro přípravnou akci, anebo spíše až na to období po přípravné akci, na to pozdější období. Do přípravné akce eh, nevím, zda to zahneme, ale domnívám se, že úspěch přípravné akce souvisí také s tím, aby byla jednoduchá, tedy aby byla co možno nejjednodušší. A ještě jednou opakuji, protože rozpočet bude v každém případě skromný vzhledem k potřebám odvětví, tak pravděpodobně bychom neměli eh, těch možností eh, intervence mít příliš velký počet. Ale ještě jednou opakuji, ano, je to jedna z cest, o kterých uvažujeme a pravděpodobně asi vám v této chvíli více nemohu říci. Dobrá, takže jsme všichni opatrní, ale také velmi napjatí, jak to bude pokračovat. Děkuji všem účastníkům za účast, za k diskuzi. Děkuji panu Alexisovi. Ještě jednou bych chtěl připomenout, že parlament samozřejmě očekává s napětím eh, ty pří, eh, návrhy, které budou předloženy. I co se vím, doufám, že do konce volebního období tím budeme zabývat, že minimálně do letních prázdnin budeme mít už nějaký zásadní návrh na stole. Tak pokud si už nikdo nepřeje nic říci, nejsou žádné další připomínky či námitky, tak vám děkuji všem za účast a příště se uvidíme 15. června v 9 hodin. Děkuji, nashledanou.